Znawiam posiedzenie. Takže obnovuji znovu zasedání a zápis včerejšího zasedání je vám všem k dispozici, dámy a pánové. A já se táži, jestli jsou nějaké připomínky k tomuto zápisu, vzhledem k tomu, že je nevidím, tak jsou schváleny. Pořad jednání dnes zahrnuje prohlášení Rady a Komise o situaci Romů v Evropě.